nyní vám chci říci, že Gianluca Buonono, poslanec Evropského parlamentu, předložil žádost o zrušení parlamentní imunity, protože došlo k trestnímu stíhání v Bolzánu. V souladu s naším jednacím řádem tuto žádost předkládáme výboru Jury, který je